Ehm, tyto principy a zásady by měly být aplikovány i v Evropské unii a nejenom v ostatních zemích světa. Děkuji. Děkujeme. Děkujeme kolegům a kolegyním za politické frakce, za jejich vystoupení, za jejich poznámky. Rád bych poděkoval i komisaři Fílemu za jeho vystoupení eh, v prohlášení za Evropskou komisi. A tím končím tuto část našeho dnešního programu. Dalším bodem na našem dnešním programu je doporučení pro druhé čtení. Jde o zprávu paní Stylerové ohledně harmonizovaných podmínek pro uvádění stavebních produktů na trh. Nejprve poprosíme paní zpravodajku Katrin Stálerovou. Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo. Vážený pane předsedo, ráda bych poděkovala všem kolegům. Myslím si, že je dobré, že mohu opravdu hovořit o této zprávě na konci belgického předsednictví ohledně této důležité zprávy, která se týká stavebních produktů. Ráda bych poděkovala všem kolegům, všem kolegům a kolegyním, které umožnili tuto zprávu a její předložení za jejich opravdu kvalitní práce za jejich nápady, připomínky, za to, že jsme zrealizovali tuto zprávu. Ráda bych poděkovala sekretariatu výboru IMCO a zároveň belgickému předsednictví, především panu Pertesovi a panu Hajekovi za jejich opravdu veliké nasazení. Jak už jsem se o tom zmínila v své zprávě, parafrázovala jsem Roberta Frosta o tom, že dobré sousedy dělají dobré, nebo dobré ploty dělají dobré sousedy a to s otazníkem. Já si myslím, že je velice důležité v tomto ohledu mm, vytvářet vnitřní společný trh a bourat tyto bariéry. Mario Monti hovořil nedávno o tom, že Evropská unie se ještě stále nachází v, v etapě tvorby vnitřního trhu, potřeb, mm, že potřebujeme eh, rušit jednotlivé překážky, přehraniční činnosti, oklešťování administrativní administrativy jednotlivých států, omezování technických překážek, překonání odporu ze strany podniků. Čili my chceme, aby vnitřní trh fungoval efektivněji, chceme mít jasnější, transparentnější systém k dispozici, tak aby produkty, které jsou uváděny na trh, opravdu odpovídají těm nejvyšším normám, aby stavební odvětví mělo férovější postavení pro obchodování, protože v stávajícím období toto odvětví čelí ekonomickým výzvám, které jsou způsobeny globálním finanční krizi roku 2008. To všechno bylo ještě zhoršeno velice pomalou ekonomickou obnovou Evropské unie. Nesmíme zapomínat na to, jak důležitý je tento sektor, tento eh, stavební odvětví. 12 milionů evropských občanů jsou přímo zaměstnáni ve stavebnictví a 26 milionů pracovníků jsou na tomto odvětví závislí nepřímo. To znamená 38 milionů lidí, kteří jsou závislí na tomto sektoru. Pokud jde o ekonomický růst, stavebnictví je zásadní rovněž i pro pracovní místa a pro zaměstnanost. Zároveň je to ale jedno z nejnebezpečnějších odvětví. V Německu například, kde je opravdu výborná kvalita bezpečnosti při práci dochází k tomu, že jeden z pěti tisíců pracovníků utrpí velice nebezpečný pracovní, smrtelný pracovní úraz bezpečnost lidí při práci v tomto odvětví nesmí být zapomínaná. Proto si musíme uvědomit i tuto problematiku v rámci naší zprávy. Myslím si, že se nám povedlo úspěšně dosáhnout dohody, pokud jde o označování nebezpečných látek, tak aby to bylo v, soulaz, v souladu se směrnicí REACH a zároveň bychom pomohli těm, kteří pracují s těmito produkty, což vedlo v minulosti k mnoha závažným nemocem, dokonce k úmrtím, různé nemoci způsobené například eh, asbestem nebo různé dýchací problémy v tomto nebezpečném prostředí. Právě proto si myslíme, že vhodné označování těchto produktů umožní dlouhodobě nemocným lidem eh, mít určitý přehled, zlepšení celé situace. Proto jsem nesmírně ráda, že jsme tuto zprávu připravili v rámci Evropského roku, který se věnoval této problematice. Já si myslím, že je velice dobré, že jsme v Evropském parlamentu nezapomněli na tuto oblast. Zároveň nesmíme zapomínat na malé a středně velké podniky. Malé a středně velké podniky by měly mít vždycky zelenou proto se nám umožnilo, proto jsme zlepšili situaci právě eh, umístěvání produktů těchto, eh, těchto společností na trh. Měli bychom eh, situaci usnadnit pro tyto produkty, protože tím pádem, že se rozšíří trh s těmito produkty, tak samozřejmě se zvýší možnosti. Pokud je o technické záležitosti, o orgány, které se dotýkají normalizace. Myslím si, že se nám povedlo opravdu dosáhnout větší transparentnosti, pokud jde i o homologizaci těchto produktů. I tím bychom mohli um, odstranit překážky, které existují v této oblasti. V Evropské unii bychom se vždycky měli snažit o lepší legislativu a právní předpisy. Já jsem spolupracovala i se stínovým zpravodaji na odstranění některých velice mm, nejasných částí této zprávy. Pokud jde o e, velice je důležité, aby všechna pravidla v této oblasti byla jasná. Já se těším na konkrétní dopad těchto změn. Jsou to veliké výzvy, které před námi stojí. Ovšem tato pravidla by měly být v platnosti v následujících 24 měsících v jednotlivých členských zemí a měly by pomoci právě tomuto sektoru a vytvořit další pracovní místa v průběhu ekonomického růstu, který v Evropě očekáváme. Děkujeme, říká pan předseda. A nyní za Evropskou komisi pan Antonio Tajani. Máte slovo. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Vážení poslanci, dovolte mi, abych na úvod poděkoval vám všem, panu předsedovi, že předsedáte této velice důležité rozpravě, která se týká zprávy paní Štalerové, která dlouho a tvrdě pracovala na tomto návrhu. Chtěl bych poděkovat za veškerou její práci. Také jsem rád, že jsme dosáhli dohody v rámci druhého čtení. Také bych rád poděkoval všem stínovým zpravodajům. Rád bych poděkoval panu Harbrovi, který je předsedou výboru IMCO. Chtěl bych poděkovat za kolektivní snahu a spolupráci. To bylo zcela zásadní, protože se nacházíme na velice významné křižovatce. Jedná se o otázku, která je vysoce technická a Komise vítá dohodu v rámci druhého čtení mezi Radou a Evropským parlamentem, protože i když se jedná o technické záležitosti, je tato zpráva nesmírně důležitá. Máme směrnici o výrobcích ve stavebnictví a to je veliký krok kupředu v celém sektoru stavebnictví v rámci Evropské unie. I když to představuje 3 evropské HDP a také zaměstnanosti, tak eh, tyto činnosti jsou spojené také s dalšími sektory. A dohromady je to 6,5 nebo až 7 eh, HDP a 7 evropské zaměstnanosti. Čili hovoříme o sektoru, eh, který je, může představovat 10 evropské ekonomiky. Přijetí Směrnice o stavebních eh, produktech je významným krokem, co se týče zjednodušení a také lepší legislativy. Napomáhá vnitřnímu trhu se stavebními produkty. Je to tedy první příležitost, kdy můžeme pomoci malým středním podnikům uplatňovat akt pro malé a střední podniky. To jsou podniky, které nejvíce trpí a díky evropské legislativě zajišťujeme pokrok, také jim usnadňujeme život, aby mohli vyplňovat nejrůznější formuláře, které vyplývají z tohoto legislativního nařízení. Čili zavedli jsme celou řadu zjednešení, které se týkají například nebezpečných látek. Komise připraví zprávu, která se bude zabývat konkrétně touto otázkou a Budu informovat Evropský parlament a pokud to bude nutné, tak také přijdu s patřičným legislativním návrhem. Dále je to otázka eh, tzv. mikropodniků. Tyto mikropodniky byly vždy nesmírně důležité a jsou součástí aktu pro malé a střední podniky. Chceme udělat vše pro to, aby tyto zjednodušené postupy byly použity také v těchto podnicích, jsou nesmírně užitečné. A teď se dostávám k poslednímu bodu. Je důležité, abychom snížili administrativní zátěž a pochopitelně veškeré typy zkoušek jsou velice důležité. Netýká se to samotného označení, ale také se to týká takzvaného evropského technického hodnocení. Jak vidíte prohlášení komise a také stanoviska rady v rámci prvního čtení, musíme udělat vše proto, aby tyto postupy byly skutečně ty nejlepší, abychom mohli zásadním způsobem zjednodušit a zlepšit situaci. Nechceme zatěžovat především malé podniky, aby museli eh, naplňovat nejrůznější eh, byrokratická nařízení nebo aby museli provádět nějakou zbytečnou administrativní práci. Chceme tedy dospět k závěru. Chceme, aby byly vyslyšeny názory jak Rady, tak eh, Evropského parlamentu. Je to práce, která je vyústění eh, pětileté, pětiletých snah. Velice úzce jsme spolupracovali jak s Evropským parlamentem, i s Radou. Budeme také spolupracovat, co se týče implementace tohoto nařízení. Chtěl bych poděkovat také svým spolupracovníkům v komisi za jejich nesmírnou práci, kterou investovali do přípravy tzv. cestovní mapy a do implementace. Chceme předložit tento dokument eh, co možná nejdříve. Skutečně Evropský parlament je pro nás klíčovým partnerem a doufám, že budeme dále pokračovat eh, v naší úzké spolupráci a budeme pokračovat v následné práci a to je přijetí tohoto dokumentu. Byl jsem v Evropském parlamentu 14 let, takže vím, jak to zde chodí. Chceme také předložit seznám nejrůznějších výjimek. Také chceme předložit termín pro předkládání námitek k takzvaným delegovaným aktům a společná dohoda hovoří o tom, že tyto námitky musí být předloženy během dvouměsíčního období, což může být prodlouženo ještě o další dva měsíce. Komise věří, že tato situace je velice náročná, nicméně bychom neměli zvažovat žádné možné výjimky. A opět ještě jednou chceme zdůraznit, že výrobky v oblasti stavebnictví by neměly mít žádné výjimky, protože to by byl určitý precedent pro celou evropskou legislativu. Chtěl bych poděkovat všem, kteří přispěli k této rozpravě, k této práci a jsem rád, že se snažíme o zjednodušení těchto postupů, které byly také zdůrazněny Evropským parlamentem. Evropský parlament zdůraznil především výhody, které vyplývají z této nové legislativy. A to se týká především těch, kteří vyrábějí, ale i používají stavební výrobky, také se to týká státní administrativy. Komise je tedy ochotná udělat vše pro to, aby to bylo zohleděno v této legislativě. Ještě jednou chci poděkovat panu předsedovi, všem kolegům z Evropského parlamentu, kteří spolupracovali na tomto dokumentu. Děkuji. A nyní jménem EPP má slovo pan András Švab. Vážený pane předsedo, vážený pane komisaři, kolegyně a kolegové, dovolte mi, abych co nejsrdečněji poděkoval všem těm, kdo se podíleli na vzniku tohoto nařízení ve druhém čtení. Jak už říká název, tohoto nařízení dojde ke zlepšení stávající směrnice stavebnictví v minulosti bylo součástí vnitrostátních kompetencí a že se nám nyní podařilo posunout ku předu evropský vnitřní trh pomocí nařízení je pozitivní. Pro malé a střední podniky toto nařízení obsahuje celou řadu usnadnění, které jim umožňují snadněji pracovat na evropském vnitřním trhu a také Eh, budou plodů tohoto nařízení užívat spotřebitelé, protože se tak zlepší kvalita stavebních výrobků. Vážené kolegyně, vážení kolegové, hovořím i za stínového zpravodaje pana Majera, který je ještě ve svém volebním okrsku z důvodu volebního setkání Jedná se o, o dobrý kompromis podle jeho názoru, nicméně je zde ještě několik bodů, které by bylo potřeba dopracovat. A proto jsem rád, že pan předseda Tajány poukázal na to, že bude Evropský parlament zapojen i do těchto dotatečných prací. Pro stínového zpravodaje nestačí, že Eh, se zde zabýváme pouze výrobou a prodejem produktů, ale mělo by se doplnit to, že zásady a praktická pravidla pro montáž stavebních výrobků bude rovněž upravena. Podle jeho návrhu by, názoru by tedy měla komise zvážit, aby Evropský standardizační úřad cen Eh, vypracoval celoevropskou normu k této věci. Dále chce poukázat na to, že by komise měla sledovat, zda nové nařízení o stavebních výrobcích vede k dostatečné harmonizaci ve všech oblastech a nedává vzniknout bezpečnostním rizikům a nekalé soutěži. Ale po slovech pana komisaře jsem si jist, že toho společně dosáhneme. Děkuji. Děkuji za slovo. Děkuji, a vážený pane kolego, a nyní paní Gebhardt, dvě a půl minuty. Vážená paní předsedkyně, vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte mi co nejsrdečněji poděkovat paní zpravodajce, která v té odvedla významnou práci v této velmi technické záležitosti. Není to pouze technická zpráva, je to i významná politická zpráva kterou zde před sebou máme, kde bylo třeba respektovat i významné politické standardy. Šlo o to, aby zájmy hospodářství, bezpečnosti eh, a ochrany zdraví při práci byly sladěny a to se eh, ve spolupráci se sociálními demokraty tohoto parlamentu výborně podařilo. Respektovat zájmy hospodářství pohlížet na jejich problémy v oblasti stavebnictví. To byla zásadní věc a šlo o to také najít rovnováhu mezi velkými podniky a malými a středními podniky. Domnívali jsme se, že je správné, že komise navrhla to, aby malé, že malé a střední podniky potřebují méně pravidel. Nicméně došlo zde ke zlepšení návrhu komise, protože to neznamená, že by Eh, to mělo snížit bezpečnost. Standardy musí být na vysoké úrovni a to se v této oblasti podařilo. Také je důležité stavět do popředí otázku bezpečnosti spotřebitelů. To je nesmírně důležitá věc. Tam, kde vznikne stavební produkt a je namontován, mu postaven, je třeba zajistit, aby zde byla zajištěná bezpečnost i pro spotřebitele, stejně jako byla zajištěná bezpečnost pro ty, kdo s produktem předtím pracovali. A za třetí, co leželo sociálním demokratům velmi na srdci, šlo o zlepšení v oblasti bezpečnosti ochrany zdraví při práci. To se tam z verbis eh, napsalo a paní Styler také na to kladla velký důraz ve svém projevu. Jde o to, že v stavebních výrobcích se často pracuje také s nebezpečnými látkami. A v této oblasti je třeba zajistit nejvyšší míru ochrany podle nejvyšších standardů. To je nesmírně důležité. A tato ochrana musí patřit i platit i později a na tom ještě budeme muset, pane komisaři, zapracovat, Eh, musíme to zohlednit také potom při likvidaci těchto výrobků. A děkuji ještě jednou paní zpravodajce za vynikající práci, kterou odvedla. Děkuji. Λόγο Děkuji, paní předsedkyně. Já chci poděkovat paní Steyler všem a všem stínovým zpravodajům. Domnívám se, že v tomto druhém čtení jsme vytvořili dobrý kompromis, i když u kompromisu nejsou spokojené vždy všechny strany. Chci ex- explicitně reagovat na to, co zde přednesl pan Šváb jménem pana Majera, a to je označování produktů. Máme zde dobrou harmonizaci, co se týče výroby stavebních produktů, ale ještě musíme zapracovat na té oblasti montáže a používání stavebních výrobků. Komise by zde měla dále rozvíjet eurokody a získat mandát tak, abychom se zde posunuli ku předu. Za druhé, co se, bychom měli dospět k harmonizaci v oblasti aplikace těchto výrobků, aby to nebylo čistě na vnitrostátní úrovně, abychom neměli evropskou úroveň u těch vlastních výrobků, ale u jejich, u jejich použití zase tu vnitrostátní úroveň. Takže zde po komisi podpoříme, pokud se tímto směrem bude chtít vydat. Další téma, které bylo důležité v diskusi o tom, zda budeme souhlasit nebo ne, je toto. Během vyjednávání se belgické předsednictví bohužel dopustilo jedné chyby. Ve druhém čtení, které následovalo po prvním čtením belgické předsednictví, zavedlo několik nových článků 3.3, 8.3 a 8.6, aniž by měl plnou eh, podporu eh, parlamentu. Na to také reagovalo maďarské předsednictví formou dopisu, ale nedomnívám se, že maďarské předsednictví plně pochopilo tento konflikt. Chci na to poukázat, aby rada, pokud ve druhém čtení předkládá nové věci, přímo kontaktovala parlament a snažila se zde dosáhnout dobrého kompromisu. I přesto se domníváme, že nemá smysl zamítnout tento kompromis eh, kvůli formální chybě. My s tímto kompromisem souhlasíme, protože podle našeho názoru významně přispěje k harmonizaci toho, to významného odvětví a proto s tímto druhým čtením souhlasíme. Nyní poprosíme za ECR, paní McClarkin. Děkuji. Děkuji za slovo, paní předsedající. Já ráda bych poděkovala paní Stálerové za opravdu velice kvalitní práci. Byla to dlouhá cesta. V současné době tento sektor zaměstnává 12 milionů lidí a asi 92 výrobců stavebního materiálu představují malé a středně velké podniky, což představuje 62 tisíc jednotlivých firm. To znamená, že stavebnictví je opravdu zásadní pro evropskou ekonomiku a my máme máme určitou odpovědnost, abychom ho podporovali po této ekonomické krizi. Je zde mnoho aspektů této, reform, této zprávy. Například pokud jde o legislativu v Evropské unii, vidíme, že není perfektní v tomto odvětví, že je to kompromis, dále je to označování CE, určitý úspěch jsme dosáhli v tom, že malé a středně velké podniky neponesou na svých bedrech stejnou zátěž jako velké podniky. Dále je to identifikace hazardních látek. Tím se nám opět mm, povedlo dosáhnout určitého kompromisu, tak abychom zabránili konfliktu. Já doufám, že druhé čtení opravdu umožní svobodný pohyb těchto produktů, že se zlepší standardy v celé Evropské unii a že zlepšíme i recyklaci těchto produktů do budoucna. Samozřejmě, že doufám, že to nezatíží všechny naše podniky ještě více a že naši spotřebitelé nebudou více zmateni. Děkujeme, říká paní předsedající. A nyní se dostáváme k dalším řečníkům. Je to paní Komi, dvě minuty. Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo, vážená paní předsedající. Já vítám kompromis, které ho jsme dosáhli u některých velice specifických bodů, které považuji za nesmírně důležité, pokud opravdu chceme účinným způsobem dosáhnout cílu, které jsme si stanovili v rámci naší legislativy. Hovořím o zjednodušeném postupu například, který je velice důležitý a který sníží administrativní zátěž a zároveň náklady pro podniky, především malé a středně velké podniky. To je podle mého názoru zásadní. Právě v tomto negativním ekonomickém prostředí. Musíme si uvědomit klíčovou roli, kterou hrají malé a středně velké podniky, které představují jeden z pilířů naší ekonomiky, našeho hospodářství. Zároveň je zde otázka jiných eh, zjednodušených postupů, například pokud jde o časové limity, které zde máme pro uvádění těchto produktů na trh, inovačních produktů. Zároveň bychom měli chránit naše spotřebitele, tak aby mohli rychlejším způsobem se těšit z výdobytku těchto inovačních produktů a zároveň ovšem se nesmíme vzdávat záruk potřebných pro bezpečnost ehm, těchto produktů na trhu. Proto si myslím, že tento návrh je opravdu úžasným kompromisem. Představuje rovnováhu mezi požadavky producentů a na druhé straně spotřebitelů. A zároveň tento návrh zajišťuje správné fungování tohoto trhu v, toho, v tomto nesmírně důležitém sektoru v Evropské unii. Děkuji, říká paní předsedající, paní Rapti, 1,5 minuty. Děkuji za slovo, vážená paní předsedající. Rovněž bych ráda poděkovala zpravodajce Katrin Stylerové za úžasnou práci. Hovoříme zde o nesmírně technické záležitosti. Paní Gebhardt za socialisty zdůraznila to, že nejde pouze o technickou záležitost, jde rovněž o politickou a ekonomickou záležitost, protože stavební odvětví představuje základní pilíř naší ekonomiky. My jsme si všichni vědomí toho, že Malé a středně velké podniky jsou zásadní pro naše hospodářství, pro naši ekonomiku a samozřejmě v současné době se evropská ekonomika nachází ve velice svízelné situaci. Právě proto zpráva paní Stylerové uděluje tomuto odvětví i politickou důležitost. To se nám podle mého názoru povedlo. Dosáhli jsme dobrého kompromisu, můžeme být všichni spokojeni s tímto kompromisem, povedlo se nám dosáhnout určité rovnováhy to znamená zjednodušené postupy, které mohou být realizovány aniž bychom ohrozili kvalitu nebo negativním způsobem měli dopad na malé a středně velké podniky. A zároveň se nám povedlo vyřešit nebo řešit i problematiku nebezpečných látek, co je nesmírně důležité. Další otázka, které jsme se věnovali. Nesmíme zapomínat například na podobné problémy, jako představuje budova Berlemont, kde jsme měli obrovské problémy s, a, s asbestem. To jsou záležitosti, které musíme řešit na půdě Evropského parlamentu. Nesmíme na ně zapomínat. Nebezpečné látky představují součást odvětví stavebnictví a proto je nesmíme opomíjet. Dále zde hovoříme o bezpečnosti při práci, mm, o Eh, problémech spojených s touto problematikou a Catherine opravdu odvedla úžasnou práci na tomto poli. Na závěr, paní předsedající, bych ráda řekla to, že podobným způsobem, jak jsme postupovali v tomto stavebním odvětví, si myslím, že bychom mohli budovat společně a úspěšně i naši společnou společnost. Děkujeme, pan Háby, jedna minuta. Děkuji za slovo, paní předsedající. Já jsem předsedou tohoto konkrétního výboru a proto bych se rád připojil k mnoha poznámkám, řekl bych v podstatě ke všem poznámkám těch, kteří ocenili práci Catherine Styler. Je to opravdu velice složité dosie, mm, dochází ke druhému čtení. Já si myslím, že je to opravdu velice obtížný úkol a ona se ho zhostila velice kvalitně. Vážená paní předsedající, osobně si myslím, že to poukazuje i na důležitost postupu druhého čtení v našem parlamentu, protože jsme byli schopni na základě tohoto postupu opravdu zásadním způsobem zlepšit text, který jsme obdrželi, to znamená toho společného postoje, který nám předložila rada paní Ruler, už o tom hovořila, je tam eh, několik ještě neschod, máme zde dopis maďarského předsednictví, které bude, který bude připojen k této zprávě. A na závěr dovolte dvě poznámky při podpoře tohoto návrhu. První Eh, směřuje na vás, pane komisaři. Rád bych vám poděkoval za spolupráci z vaší strany. Myslím si, že opravdu potřebujeme spolupracovat všichni při realizaci tohoto návrhu. Vy už jste hovořil o tom, jak je to důležité z hlediska komitologie a můj výbor chce, chce, abychom tyto návrhy opravdu zásadním, seriózním způsobem sledovali. A zároveň druhá poznámka, myslím, že jde o o opravdu klíčový sektor, nesmíme ho opomíjet, jak už se o tom zmínili kolegové a kolegyně, nesmí zde být žádné bariéry či překážky, které by zabránily tomu, aby tento sektor přispíval zásadním způsobem k chodu evropské ekonomiky. Děkujeme, říká paní předsedající, a dalším řečníkem je paní Korhola, ovšem nevidím ji zde mezi námi, takže se dosáváme ke části Catch the Eye. Dva přihlášení do diskuze. Prvním paní Rojtová

Schoda mě nepřesvědčila úplně ve všech věcech, ale jsem přesvědčená, že nové nařízení znamená mno, eh, velké zkvalitění oproti stávající legislativě. Poprvé tu máme jednotný evropský technický popis, co se týče stavebních výrobků a zjednodušené rychlejší postupy. Posunuli jsme ku předu evropský vnitřní trh a jednotnými požadavky na bezpečnost jsme prospěli nejen firmám, ale i spotřebitelům. Co se týče bod, e, malých e, podnikatelů a středních podnikatelů, je důležité omezovat jejich byrokratickou zátěž, ale i v oblasti spotřebitelů jsou malé firmy, které dané stavební projekt, produkty instalují a i ti musí být chráněni. Pro malé a střední podniky Eh, jsou nyní zjednodušené postupy, ale pokud tento postup aplikují, tak musí také doložit schodu s evropským postupem, protože jenom tehdy eh, zajistíme, že tyto údaje o vlastnostech produktů eh, budou v souladu s harmonizovanými požadavky evropského trhu. Děkuji. Děkuji mnohokrát. Nyní je již nevidím někoho dalšího, takže předávám slovo panu komisaři. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Souhlasím s poznámkami, které zdůraznil pan Haber, který zdůrazňoval význam daného textu. A díky naší dohodě bude tento text přijat Evropským parlamentem, protože se jedná o legislativu, která vydá patřičné signály trhu a zároveň také vytvoří správná pravidla, kterými se budou řídit malé a střední podniky, aby se mohly rozvíjet během této závěrečné fáze krize. Čili musíme jim umožnit, aby vytvářeli nová pracovní místa, aby se dále rozvíjeli. To je hlavní cíl Evropské komise a zároveň také Evropského parlamentu. Ten má pochopitelně také vysoké závisky v této oblasti. Co se týče aktu pro malé a střední podniky, tak eh, ten vede ke snížení zbytečné administrativní zátěže a také prosazuje liberalizaci trhu, napomáhá dalšímu rozvoji jednotného trhu, tak jak zdůraznila paní Gebhardt. Také to neznamená, že bychom se nezabývali otázkou bezpečnosti. Bezpečnost je nesmírně důležitá jednak pro pracovníky, kteří pracují ve stavebnictví, a je to také důležité pro spotřebitele. Pevně věřím, že tento text se ubírá správným směrem. Jak jsem říkal, je záměrem komise neukončovat tyto snahy, jakmile tento text bude přijat Evropským parlamentem i Evropskou radou. Chceme pokračovat během následujících několika let a chtěl bych ještě jednou zopakovat tento slib, zmínil se o tom také pan předseda Harbour, je důležité, abychom vytvořili správnou cestovní mapu implementace. Jak jsem říkal, tuto cestovní mapu zašlo Evropskému parlamentu, jakmile bude k dispozici. Celá řada poslanců se vyslovila k této otázce. Hovořili jsme o harmonizaci v oblasti stavebnictví. Především jsme se zmiňovali také o otázce bezpečnosti. Já si plně uvědomuji, že v této oblasti existují závažné problémy a jsem velice potěšen tím, že výbor pro normalizaci vytvořil kódy, kodex, který se zabývá otázkou bezpečnosti ve stavebnictví. Jak víte, vážení poslanci, Evropská komise připravuje sdělení, které se týká normalizace, které bude předloženo během několika následujících týdnů Evropskému parlamentu i radě. Takže paní předsedkyně, vážení poslanci, dnes a zítra e, učiníme velice důležitý krok ku předu. Chtěl bych poděkovat paní zpravodajce za její trpělivost, že se zabývala touto skutečně technickou otázkou, ale je to jasný důkaz politické angažovanosti. Je to odborná technická záležitost, ale za všemi těmito technickými aspekty se objevuje vždy ekonomická volba. Je to důležité pro malé a střední podniky, protože právě ty budou vytvářet nová pracovní místa v Evropské unii v následujících měsících a je to také důležité pro všechny občany Evropské unie. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně, děkuji pane komisaři, paní Štajlerová, prosím. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Chtěla bych poděkovat všem kolegům, kteří se dnes odpoledne na večer vyslovili k této otázce. Pane komisaři, zmínil jste se o partnerství, o naší spolupráci a také o cestovní mapě. O tom se zmínila také paní Rille, také pan Šváb. To je také nesmírně důležitý aspekt a ten bude dále prosazovat naši dobrou spolupráci. Jedná se o kompromis, Pochopitelně díky kompromisu se nám nepodařilo prosadit úplně vše, co jsme chtěli, nicméně 75 veškerých pozměňovacích návrhů se nám podařilo prosadit, což je důležité. Co mě zaujalo během této rozpravy, stavebnictví je velice důležitý sektor pro naše ekonomiky. Je to důležité pro budoucí růst, pro budoucí pracovní místa a ráda bych se zeptala pana komisaře, zda budeme mít také diskusi, která se bude týkat stavebnictví, kde budeme také hovořit o další spolupráci s komisí, kterou se nám panem komisaři nabídl. Musíme dávat velký důraz sektoru stavebnictví, protože tady asi 38 milionů lidí, kteří je pracují v této oblasti. Takže ještě jednou děkuji, pane komisaři. Děkuji všem kolegům a těším se na následující diskuse v budoucích týdnech, měsících, eh, letech. a já osobně budu tuto, tento vývoj velice bedlivě sledovat. Děkuji. Děkuji, paní Styler. Vzali jsme na vědomí váš návrh konference.